věnovat v této debatě. Souhlasíme? Souhlasíme, takže ano. To znamená, že se k tomuto tématu vrátíme v půl šestý dnes odpoledne. Souhlasíte? Pokud tedy nikdo nemá nic proti, tak bychom to mohli odsouhlasit. Pane předsedo, já bych navrhl, aby někdo z izraelské mise eh, sem přišel, ale musí to být velvyslanec, protože je nepřijatelné, aby izraelská mise ze Bruselu vysílala diplomaty nižšího ranku na jednání sem do parlamentu. Eh, no, eh, io, mh, mm, prima di arrivare a questo, vorrei che fossimo... Já bych rád v první řadě, abychom odsouhlasili to, že se k tomuto tématu vrátíme v půl šesté. Souhlasíme? Ano, výborně. Dále, další záležitost. Jak jsem již zmínil, Lady Ashton se nachází právě na území Ruské federace. To znamená, souhlasíte, abychom poprosili předsedu Kopse, aby se dostavil na naše jednání dnes v půl šesté. Je někdo proti? Ne, výborně. Takže to uděláme přesně takto. To znamená, že je to odsouhlaseno stejně jako pozvánka předsedy COPS. Chceme, aby k nám přišel také někdo z izraelské mise při EU. Pan Weigl právě řekl, že chce, aby to byl sám pan velvyslanec, který se dostaví do, na jednání do našeho. Tak to je nedorozumění. Já jsem žádal, aby sem přišel velvyslanec, nikdo menší. Vy chcete pouze, aby přišel velvyslanec. Ano, dobrá tak se rozhodneme, jak to tady uděláme. To znamená, že si vyžádáme přítomnost velvyslance. Pane předsedo, já si myslím, že je velmi dobré, když můj kolega říká, že nechceme přítomnost kohokoliv z velvyslanectví, ale musíme opravdu zajistit to, aby se minimálně někdo dostavil. To znamená, ve chvíli, kdyby nemohl přijít velvyslanec, aby přišli hned ty nejvyšší rangy po něm. Kolega Salafranca e poi lei. Paní Kiel Nielsen. Já si myslím, že velmi důležité abychom si uvědomili důležitost a závažnost této záležitosti. Proto potřebujeme hovořit opravdu s velvyslancem, potřebujeme s někým, kdo je opravdu oprávněným zástupcem Izraele. Ve chvíli, kdyby nemohl přijít opravdu oprávněný zástupce, tak si myslím, že je zbytečné, aby sem někdo chodil. Uh, Eh, kromě toho souhlasím eh, s panem Svobodou, souhlasím s tím, co také bylo řečeno ohledně Albánie a souhlasím s tím, že to hlasování by mělo být odloženo. Ancora su quel tema la collega Kilnilsen? Paní Kilnielsen, chce tomu něco říct? Ano, pokud je o setkání s velvyslancem, je velice důležité se sejít přímo s velvyslancem eh, vzhledem ehm, k tomu, čemu docházelo už v týdnech, které předcházely výjezdu naší mise do Izraele a Palestiny. A myslím si, že skutečně je třeba vést osobně výměnu názoru přímo s velvyslancem. Ultimo intervento su questo punto, l'onorevole Kreisel. Posledním řečníkem k tomuto bodu, pan Kasodofa. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl také členem delegace v Izraeli. My jsme také hovořili eh, s náměstkem ministra zahraničí. Chci říci, že se nám eh, celá cesta velmi líbila. Chci říci, že co se týče chování velvyslance v době přípravy eh, naší cesty možná nebylo úplně to nejlepší, ale je velmi důležité, aby se vyslanec opravdu dostavil k nám, aby si opravdu vyslechl, co si myslíme eh, to, že s námi nemůže být pan předseda Albertini, to by nemělo mít žádný negativní dopad na toto. Eh, co se týče setkání s iránským ministrem Motakim, eh, předtím by se měla odehrát krátká recepce s eh, vínem. Myslím si, že to není úplně nejlepší nápad, není to úplně nejvhodnější takové uvítání. Eh, Kolegy, jo per la verità davo per scontato. Vážení kolegové, pro mě je patrné, že Izrael tady musí být zastoupen v osobě velvyslance. V tom s vámi souhlasím. Abych uzavřel, v 17.30 po hlasování proběhne toto setkání týkající se situace v pásmu Gazy. Pozveme předsedu KOPSu a požádáme velvyslance Izraele, aby se dostavil. Souhlasíte? Výborně, rozhodnuto. A nyní máte nějaké připomínky k zápisu ze schůzí ze 7. a 8. dubna 14. dubna 4. května? Pane předsedo, já jsem nežádal o slovo k zápisům, ale žádám slovo k návrhu postupu, který Eh, byl učiněn. Já už jsem několikrát žádal o slovo, ale vy jste se mne patrně nevšiml. Žádali jsme, ptali jsme se, zdá se bude hlasovat o Albánii. A já jsem eh, žádal o slovo jakožto zpravodaj. A nemám námitek proti tomu, aby se rozprava či hlasování odložilo. Můžeme vyčkat, jak se situace ještě vyvine. Ale není mi jasné, zda jsme přijali rozhodnutí o odkladu abych tedy také věděl, zda mě vlastně čeká prezentace mé zprávy. Jak říkám, souhlasím s návrhem pana Svobody, pokud je o hlasování. Doufejme, že dojde k pozitivnímu vývoji. Ale zajímalo by mne, zda eh, dnes bude mým úkolem prezentovat zprávu či nikoli. Inizieremo adesso il Inizieremo adesso il dibattito sull'Albania. E Podívejte, rozprávu o Albánii zahájíme nyní bezprostředně. Budete mít veškerý čas pro své vystoupení. A poté společně rozhodneme, jak to bude vypadat dále. Takže zápisy z uvedených schůzí jsou přijaty. A nyní přistoupíme rovnou k projednání návrhu usnesení o integračním procesu Albánie, tedy procesu integrace této země do EU. Jde o druhou výměnu názorů. Dnes se rozprava bude týkat pozměňovacích návrhů, kterých je 114. Spravodajem je pan Šuntis. S výhledem na hlasování dnes odpoledne, abychom věci usnadnili, Spravodaj se souhlasem stínových zpravodajů navrhl devět kompromisních pozměňovacích návrhů, takže já dám slovo zpravodaji, aby nás obeznámil se svým pohledem na věc a poté celou věc společně projednáme. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mým záměrem není věnovat dlouhý čas eh, textu návrhu usnesení. Po první výměně názorů eh, jsme se sešli se stínovými zpravodaji, no byli jsme v kontaktu se stínovými zpravodajem ostatních poslaneckých klubů a velmi seriózně jsme se snažili na tom pracovat, za to kolegům děkuji. A to nám umožnilo sformulovat návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů, což tedy umožňuje samozřejmě snížit počet pozměňovacích návrhů. To, že se nám podařilo vypracovat kompromisy, pro mě svědčí o tom, že věcně se v té věci shodujeme. Snad to tak bude vypadat i během hlasování. Zbývá jen pár bodů, kde se naše stanoviska mohou ještě různit. Já bych se dotkl dvou či tří otázek, které se týkají aktuální situace a toho, co jsme před chvílí projednávali. Je zde jeden důležitý bod, jeden důležitý prvek v mé zprávě, který je důležitý také pro budoucí přistoupení Albánie k EU. A to je tedy vystoupení z taktuální slepé uličky v politické oblasti. My jsme vypracovali kompromis, který se mi zdá být velmi pozitivní. Situace se momentálně mění v Albánii. Opozice se vrátila do parlamentu. Ale stále ještě čekáme na interpretaci politických výsledků, politických závěrů z voleb, které proběhly vlastně již před rokem téměř. Doufáme, že Albánci dokáží vyřešit tu situaci, ale zatím, i když se opozice již vrátila do parlamentu, stále ještě jsou věci ve slepé uličce v politické rovině. Napětí stále trvá, politická situace je křehká. Takže to je první věc, kterou bych rád předložil vaší pozornosti. Druhá otázka pak se týká víz. Myslím, že komise přijala návrh 27. května a chce formulovat nový pozitivní návrh pro Albánii a Bosnu a Hercegovinu. Pokud je tomu tak, domnívám se, že ano. Měli bychom přivítat tuto iniciativu komise. Domnívám se, že v naší zprávě za náš výbor bychom měli bychom měli uvést, že souhlasíme s principem, podle nějž albánští občané mají právo na volný pohyb. navzdory politické situaci, která je momentálně zablokována, jak jsem již uváděl. Pokud je o zbylé věci, nemusím toho již mnoho říkat. Vypracovali jsme tady kompromisní návrhy, ještě je projednáme. Jenom bych ještě na závěr uvedl, že ve své zprávě musíme ponechat otevřenou eh, perspektivu přistoupení pro všechny země Balkánu. Jde o to poskytnout jim pobytky k provedení potřebných reform v zájmu občanů těchto zemí a v zájmu míru a bezpečnosti. To je jaksi hlavní cíl mé zprávy a také kompromisních návrhů. Já ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům a sekretárátu našeho výboru. Děkuji za pozornost. Grazie. Allora, i relatori ombra so... Děkujeme zpravodaji. Nyní stínový zpravodajové paní Pak, pan Svoboda a další. Nyní je požádám, ním předám o slovo. My jsme s panem Čuntisem měli skutečně zajímavou diskuzi o pozměňovacích návrzích a byli jsme schopni shodnout se na kompromisních pozměňovacích návrzích. Je zde ale ještě jeden, se kterým nesouhlasím, ale se všemi ostatními a můžu souhlasit, můžeme tedy odhlasovat. Já se domnívám, že téma vzdělávání je podstatné a prostřednictvím dvou pozměňovacích návrhů jsme tomuto tématu přiškli větší důležitost. Já se domnívám, že v celém regionu je to nesmírně důležité téma. Jde zde především o skutečnost, že v těchto zemích je omezený přístup ke vzdělávání. Je třeba zajistit, aby zde existovaly národní agentury, které se budou o vzdělávání snažit. Já si myslím, že ten přístup ve zprávě je správný. Já souhlasím, ale zpráva, tak jak ji máme, se i po dohodě v Albánii příliš asi nezmění. V současné podobě eh, jsou ale ve zprávě některá fakta, která bude třeba pozměnit. Já se domnívám, že je třeba podívat se na konkrétní zkušenosti, skutečnosti. Eh, neměli bychom se k Albánii chovat nějak jinak, než k nějakému k nějaké jiné zemi. Já pozoruji situaci v Albánii už 20 let. Eh, nikdy jsem nebyla předpojatá. Já Vím, že státníci v Albánii se nechovali ať už v opozici nebo ve vládě tak, jak by se státníci chovat měli. Nikdo mi nemůže vytýkat to, že bych někdy se chovala předpojatě. To, co dnes v Albánii vidíme, je něco, co se nemůže v demokratickém státě stát. Máme zde volební zákon v Albánii, který před dvěma lety byl blokován opozicí pod současným, promiňte, byl odhlasován tím, kdo nyní Albánii vede. Je to volební zákon, podle kterého se odehla, odehrály volby a minulý rok. Po těchto volbách a pozorovatelé neměli žádné výtky proti těmto volbám, proti průběhu voleb. Výtky přišly teprve poté, co byla postavená vláda, protože tu otvěřila jiná socialistická strana s touto demokratickou stranou. Já se domnívám, že v zemi, jako je Albánie, která nemá ještě takovou dlouhou demokratickou tradici, já si myslím, že je důležité, že se zde najdou dva různé póly, které jsou schopné vést zemi do Evropské unie. Opozice, já jsem to uvítala, ale opozice to neuvítala. Odmítla jít do parlamentu až do března, eh, se v parlamentu neúčastnila. Poté do parlamentu šla, protože by jinak přišla o své mandáty, ale opozice eh, nepracovala v parlamentu, dokonce eh, držela hladovku. Já se domnívám, že když opozice zjistí určitou chybu ve volebním procesu, potom se musí odvolat k ústavnímu soudu nebo k volební komisi, ale není možné, aby od parlamentu nebo od vlády očekávala, že budou znovu otevřeny volební urny. To není možné, něco takového nemůžeme podporovat, to není možné v žádné zemi. Je třeba držet se volebního zákona, držet se ústavy a ve chvíli, kdy opozice eh, má některé případy, eh, které jsou sporné, a potom by to měla hnát k soudu. Eh, to je v pořádku, ale současný přístup není možný. Já bych byla ráda, aby žádná politická skupina v tomto parlamentu nepodporovala něco, co jde proti Eh, normálnímu chování v jakékoliv jiné zemi. Nemůžeme žádat od nějaké země nebo vlády, aby porušovala ústavu. Co můžeme udělat pro to, abychom pomohli opozici a vládě, je to, abychom jim dali možnost eh, učinit změny ve volebním zákoně nebo změny eh, v práci parlamentu. To by měli udělat společně pro budoucnost země nebo pro další volby. Já bych ale chtěla poprosit o to, abychom se nepostavili na jednu nebo druhou stranu, ale abychom se podívali objektivně na fakta. Fakta jsou taková, jak jsem je popsala. Nejsou jednostraná, jsou tak, jak je máme před sebou. Takže prosím vás, kolegové, je třeba, abychom se snažili přesvědčit uh, politické strany v Albánii, aby společně vytvořili nový volební zákon, ale je třeba nevracet se zpátky do budoucnosti. Já bych žádala o to, aby opozice se konečně zapojila do práce v parlamentu. A parlament může vyřešit některé otázky jenom velkou většinou. A pokud socialisté nebudou spolupracovat, poté nemohou odsouhlasit eh, změny, reformy, které jsou důležité pro evropské směřování Albánie. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo kolega Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě velmi rád poděkoval zpravodaji za jeho zprávu a souhlasím s kolegyní Pak, že se v těch prvních bodech nic nezmění, že to jsou opravdu kritické body, jsou to doporučení nebo návrhy Albány. Také samozřejmě uznáváme, uznáváme, že došlo k pokrokům, ale potřebujeme ještě další pokrok. Potřebujeme eh, vnitřní mír, tak aby mohlo dojít k liberalizaci víz, aby mohlo dojít opravdu k evropské integraci. A to právě proto, že nás opravdu zajímá a máme zájem na tom, aby Albánie se dále rozvíjela a aby pokročila. E, také souhlasím s tím a jsem velmi rád, že to hlasování by mohlo být eh, odloženo. My jsme hovořili o konci července jako datum hlasování. To si myslím, že je úplně to nejzaší možné téma. E, datum, pardon. E, já nechci nikoho obvinovat nebo přenášet vinu na někoho dalšího, tak jak říkala eh, paní Pak, protože tady je samozřejmě mnoho stran. Ty, val, ty volby proběhly a na tom už nic nezměníme. Samozřejmě, že se mm, ten zákon o volbách může ještě trošičku zlepšit, ale je velmi důležité, aby ta zlepšení byla opravdu správná. Mm, došlo k debatám a my, jako, my jsme tedy hovořili s našimi eh, kolegy z jiných politických frakcí a všichni souhlasí, že musíme najít nějakým, eh, k nějakému řešení. My jsme hovořili s vůdcem opozice, také s panem Berišem a všichni jsou připraveni podpořit zřízení speciálního parlamentního výboru ale co se týče postupu a mandátu tohoto výboru, tak to je ještě stále otevřená otázka. Tady nebyla přijata žádná definitivní rozhodnutí. Nejde o to, že bychom chtěli měnit výsledky voleb, jde o to, že bychom chtěli přispět ke zlepšení volebního zákona. Myslím si, že všichni, stejně jako i kolegyně Pak, kteří sledují situaci eh, v Albánii, tak eh, ví, že najít takovýto konsensus je velmi složité, i když samozřejmě všichni uznáváme, že ty poslední volby v Albánii eh, ukázali nebo dokázali určitý pokrok, nicméně ten potenciál zlepšení ještě existuje. Já jsem velmi rád, že se kolegové vyjádřili pro možnost odložení toho hlasování, jak jsem řekla, nejpozději na konec, na konec července. A myslím si, že opravdu naší zodpovědností takovýmto způsobem jednat. Jsme rádi, že opozice je zpátky v parlamentu, že spolupracuje s parlamentem, ale ještě je třeba učinit tento poslední krok, protože, jak již také bylo řečeno, dalším signálem by měla být liberalizace víz, a myslím si, že i ten vnitřní mír by měl přispět k tomu, aby tato liberalizace proběhla co nejlepším způsobem. Děkuji. Grazie, kolega Svoboda. Děkuji. A nyní pan Sargentini. A potom pan Kač. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Začněme tím, co je nové. Opozice se vrátila do parlamentu, komise přijala své stanovisko k liberalizaci víz, takové stanovisko, jaké přijala. Jsou to tedy dobré zprávy. Pokud je o delegaci Evropského parlamentu eh, do Albánie na podporu míru, já si myslím, že to je vynikající postup, ale také se domnívám, že je třeba odložit hlasování o zprávě, nehlasovat dnes odpoledne. Co je klíčové, jak říká kolega, je, aby k hlasování došlo ještě před létem, protože chceme vyslat vůči Albáncům určitý signál. Hlasování tedy musí proběhnout před létem, tak aby Albánci věděli, že od podzima mohou volně cestovat. Pokud je poznací návrhy, vznikl nový návrh zpravodaje k bodu 18. Je to kompromis číslo 5, kde původně, původně tady poznací návrh číslo 18, je tam uh, jedna věta, která se zeleným příliš nelíbí. Upozorňuje na význam národního koncensu ohledně všech etnických a jazykových menšin, pro rok 2011. Pardon, ne koncensus, sčítání lidu. Nám se nelíbí eh, formulace svoboda sebeidentifikace, to znamená svoboda zvolit si, či um, ohlásit, tedy k jaké menšině se kdo hlásí. Určitě budeme mít ještě čas se tím zabývat, protože eh, velká většina mezi námi je pro odložení hlasování. A konečně chci říci, že jsem velice ráda za to, jak k tomu zpravodaj přistupoval a děkuji mu také za kompromisy, které vypracoval. Děkuji za slovo. Dobrá, a není za Alde pan Kačin. I do agree with the colleague. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegy, kteří tvrdí, že není nejlepší, abychom dnes hlasovali. Já se ale domnívám, že je třeba, abychom eh, o tom hovořili, jakmile se vrátí delegace z Evropského parlamentu. A každý očekává, že dojde k pozitivnímu posunu a to musíme přivítat, jakmile k tomu dojde. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Čuntisovi za tvrdou práci, kterou odvedl a za vypracování usnesení o integračním procesu v Albánii. Já vítám dialogu, dialog mezi opozicí a vládou a jsem rád, že 20. května skončila hladovka. Role institucí EU a především komisaře Fileho je důležitá. Především v tom, aby eh, došlo k ukončení slepé uličky v Albánii, která trvá už rok. Doposud se nepodařilo vyřešit konflikt. Je nutné, aby byl podpořen dialog a demokratický proces. Zároveň je zásadní, aby se EU zapojovala do tohoto regionu. Chtěl bych zdůraznit, že bez dialogu a plného zapojení všech politických sil eh, nebude možné, aby Albánie dosáhla dalšího pokroku na své cestě do Evropské unie. Z tohoto důvodu je třeba pokračovat v současném úsilí. Albánie má mladou demokracii a je třeba, aby ukázala svým evropským partnerům, že je schopna překonat závažné politické problémy. Všechny albánské politické strany musí dát stranou své rozdíly a musí se snažit eh, nalézt řešení současného konfliktu. Jenom pak bude pokračovat integrační proces. Musí k tomu dojít co nejdříve. Musí k tomu dojít jasně. A je třeba, aby albánský stát tak mohl pokračovat ve své normální práci. Děkuji. Bene, grazie. Mnohokrát děkujeme kolegovi Kačinovi. Mám zde hodně žádostí o slovo. Chtěl bych proto požádat všechny, aby byli struční. Pan Severin. Pokud jde o tuto zprávu, jde o integraci Albánie do Evropské unie a to je nesmírně důležitý cíl jak pro Albánii, tak pro nás. V každém případě bychom ale měli jasně říci, že nám o to jde a jaké jsou podmínky dosažení tohoto cíle. Já naprosto podporuji to, abychom odložili hlasování. Nejde ale jenom o postup. Albánští kolegové, kteří nás sledují, musí mít jasno v tom, že se jedná o politické rozhodnutí. Vysíláme do tyrany politickou zprávu, politické poselství. Pokud politické strany v Albánii nebudou schopni, schopni vést jasný dialog, poté výhlídky Albánie na členství v EU jsou ohroženy. Neměli bychom to odkládat věčně. A neměli bychom hrát roli soudce, ale měli bychom jasně říci, že a Vždy po volbách v Albánii dojde ke krizi a to znamená, to jasně ukazuje, že něco s demokratickým systémem v této zemi není v pořádku. Je jedno, kdo má pravdu eh, z procedurálního hlediska. Důležité je uvědomit si, že zde existuje problém a že politické strany v Albánii nejsou schopny tento problém řešit. To je skutečně velký problém pro nás všechny. A každý v Albánii by měl chápat, že pokud Albánie nebude schopna řešit odpovídajícím způsobem vnitřní krizi, poté nemůže mít eh, dobré vyhlídky ve vztahu k nám. Poslední bod, kolegové. Měli bychom, neměli bychom se bát toho, abychom stáli za svoji parlamentní diplomacií, která přinesla mnohé plody. Nevím, jestli to každý ví, ale můžeme říci, že skutečnost, že socialistické že eh, zvolení zástupci socialistické, socialistických stran jsou nyní v parlamentu, to je výsledek naší eh, parlamentní diplomacie, která zahrnovala mnoho dalších stran. Já si myslím, že jakýkoliv eh, úspěch, který v Almánii vidíme, je výsledkem také naší podpory. Jakýkoliv dialog, kterého jsme svědky v Albánii, je výsledkem naší parlamentní podpory. Doufejme, že to povede k nalezení řešení. Pokud k řešení nedojde, poté musíme jasně říci, že není možné postupovat dále, ale pokud eh, bude eh, řešení nalezeno. Poté můžeme jasně říci, že se bude pokračovat v asociační dohodě a bude se také pokračovat v liberalizaci vízového režimu. Děkuji. Kolega Taler, děkujeme. Grazie, prezidente. Po mojem mnenju le skrajni primer. Milí kolegové, Albánie je je podle mě extrémním příkladem. Je to typický fenomén nové demokracie, která vzniká v oblasti, ve které padl komunismus před 20, let, před 20 lety. Co se děje? Tady se navzájem snaží vylučovat různí politikové. Parlamentní demokracie není vnímána jako systém, který má konstruktivně řešit problémy. Existují různé meziparlamentní boje a boje mezi politiky. A proto já také podporuji naše angažma na úrovni parlamentní demokracie, o které hovořil pan Severin, ale také na úrovni angažma komisaře Füleho. Naše politika musí vést k tomu, aby se tyto demokracie mohly dále rozvíjet, aby byly schopny překonávat tyto osobní konflikty. Tyto konflikty jsou vždy identické, když dochází ke změně politické moci. A z toho důvodu to takto opravdu je už po několik desetiletí a já jsem tedy proto, abychom toto uh, hlasování odložili a tím také vyšleme do tyrany jasný signál, protože my očekáváme konstruktivní řešení tohoto problému a také očekáváme, že se parlamentní demokracie bude opravdu dále rozvíjet a to také umožní Albánii liberalizovat víza. A to si myslím, že je něco, co je v každém případě v zájmu albánského obyvatelstva a také něco, co my podporujeme. Kolega Kopr? Σήμερα η κατάσταση στην Αλβανία είναι ακόμα... Děkuji. Situace v Albánii je stále kritická. Je zde obrovský demokratický deficit. Taková je aktuální situace a to ukazuje, že v případě Albánie jsme trošku předčasně eh, triumfálně hovořili o úspěchu a postupu v této zemi. Samozřejmě iniciativy Evropské unie a pozitivní role Evropského parlamentu přinesly své ovoce, protože cirka před dvěma týdny hrozilo, že se situace zcela vymkne kontrole. Dokonce mohlo dojít k násilí. Zpráva pana Chuntise dobře vystihuje situaci v Albánii a také opatření, které třeba přijmout. Odklad hlasování podle mého bude představovat také určitý signál, který Albánie musí dobře pochopit. Měli bychom také vědět, Měli bychom dát najevo, že dvě hlavní albánské politické strany nesou odpovědnost za aktuální situaci. Nikdo v tom není nevině a Albánie se bude muset snažit, aby se vrátila na demokratickou cestu. Pokud je o vízový režim, myslím, že situace se dobře posunula dál. Určitě není možné, aby občané platili cenu za to, jaké negativní kroky podniká politická reprezentace a myslím, že je důležité, aby ta výzová otázka byla dořešena. Pan Madlener, prosím. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Někdy se ptám sám sebe, o jaký parlament se jedná. Je to parlament, který chce zlepšit eh, život v Evropě, který chce pomoci občanům. Eh, jedná se zde o Albánii. Je to eh, země, kde je nejvíce korupce v Evropě. Je zde organizovaný zločin, mafie. My hovoříme o zrušení vízové povinnosti. A to povede k tomu, že albánští zločinci se budou moci volně pohybovat po Evropě a naši občané budou obětmi. Albánie je islámskou zemí a islám není jenom víra, je to také ideologie, která se snaží lidi ovládat a to povede k mnoha problémům v Evropě. Já nechápu, o co nám jde. A snažit se takovéto skorumpované země dostat do Evropy, to je něco nepřijatelného. Já se domnívám, že to, co zde děláme, je naprosto nepochopitelné. Ultimo intervento, la collega Giannakos. A jako poslední vystoupí paní Janako. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát našemu zpravodaji. Poděkovat mu za jeho zprávu, která se týká všech faktorů, které se týkají pokroku v Albánii Pane předsedo, já se zajímám o tuto zemi již 20 let. Je to velice specifická situace, protože v této zemi existují různé klany a jsou zde také velké rozdíly mezi severem a jihem země. Podobné reakce opozice jsme už zažili v minulosti. Není to poprvé, co opozice opustila parlament. Domnívám se, že jak k tomu musíme přistupovat my, samozřejmě albánští občané musí rozhodnout, kdo nese odpovědnost za tu situaci, ale my musíme odložit hlasování, vyslechnout členy naší delegace v Albánii a dát najevo, že vízová otázka eh, může být dořešena jedině pod podmínkou demokratizace země a boje proti organizovanému zločinu. U nás v Řecku máme mnoho albánských pracovníků, kteří jsou spolehliví, pracují dobře a přispívají ke zlepšení situace i v naší zemi. A nemůžeme říci, že by Albánie byla nějakým černým potíkem na mapě. Jsou i jiné země, kde existují podobné jevy. Nicméně náš signál musí být jasný, striktní. Ehm, opozice samozřejmě také eh, musí vyjadřovat své stanovisko, ale v rámci parlamentu a strany ve vládě, a, pardon, a vláda musí eh, jednat se všemi politickými silami v zemi. Předtím, než dáme opět slovo zpravodaji, aby vyjádřil své závěry, předáme ještě slovo předsedovi delegace pro vztahy se, se zeměmi na jihu Evropy. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Budu stručný, protože mnoho věcí už zde zaznělo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Chuntisovi za jeho práci. Prokázal skutečně hodně politické vůle byl ochoten hovořit s ostatními politickými skupinami tak, aby bylo možné nalézt kompromis. Ne všechno bylo možné, ale myslím si, že jeho snaha byla skutečně dobrá. Souhlasím s odložením dnešního hlasování. Původně se mělo hlasovat dnes odpoledne. Já se domnívám, že by to Albánci neměli vnímat jako procesní záležitost, ale jako jasný politický signál, a který je v jejich prospěch. Myslím si, že by toho měli racionálně a rozumně využít. Jsem rád, že v poslední době došlo k určitému politickému pokroku. Existuje zde snaha vyřešit tu slepou uličku, do které se Albánie dostala. Potřebujeme ale mít jasnou záruku dlouhodobé politické stability a normálního fungování politických institucí v Albánii. Na to čekáme a jsme připraveni pomáhat politickým silám v Albánii. Zdá se z diskuze, že každý má skutečně zájem o to, aby se Albánie vydávala cestou evropské integrace. To by mělo být základní východisko pro řešení. Souhlasím s Doris Pak, že ústava a zákony by měly být vnitřní otázkou této země. Nechceme spochybňovat výsledky voleb. Myslím si ale, že zde existuje možnost zlepšit legislativu, pokud jde o budoucí volby, aby tak nedošlo k opakování situace, kterou zmínil Adrián Severín. Je třeba, aby se tato situace po budoucích volbách neopakovala. Dále je zde otázka politické podmíněnosti. Já se domnívám, že to je asi nejefektivnější způsob, jak tlačit na určitou zemi, na politické síly v této zemi. Jsem rád, že se nebude dnes hlasovat. Protože je otázka, jestli bychom měli podporovat politickou podmíněnost, pokud jde o liberalizaci vízového režimu. Víme, co řekl komisař File a co zaznělo minulý týden. A hovořilo se o tom, že by podmíněnost neměla být aplikována na liberalizaci vízového režimu. Komise stanovila totiž určitá kritéria a ve chvíli, kdy země plně splní tato kritéria, domnívám se, že by daná země měla mít možnost volného vízového režimu. Domnívám se, že bychom měli pokračovat v, té, v těch politických snahách, které vzešly z komise a z parlamentu. Jde nám o to, aby Albánie dokázala vyřešit současné problémy a pohnout se do budoucna dále. Je třeba, aby zde bylo jasné politické rozhodnutí, které bude trvalé a stabilní. Děkuji. Děkuji. Na závěr dám slovo panu Chuntisovi, aby schrnul tuto diskusi. A také bych chtěl slyšet jeho názor, pokud je o odložení hlasování. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří přispěli do debaty. V první řadě bych rád řekl, že si myslím, že musíme přijmout rozhodnutí týkající se hlasování, protože vypadá to, že všichni souhlasí, ale abych to zopakoval, ten signál, který vysíláme do Albánie v podobě tohoto posunutí hlasování spočívá v tom, že chceme, aby došlo k vyhodnocení situace tak, aby mohla albánská vláda výjít ze slepé uličky, ve které se právě nachází. Musí být jasné, že s tímto posunutím hlasování nechceme říci, že dochází k názorovým konfliktům. Nejde o to, aby věděli, že ve chvíli, kdy posouváme to hlasování, tak to děláme kvůli tomu, abychom jim umožnili dostat se ze slepé uličky, ve které se nachází. A druhý signál, nebo druhé poselství, které by mělo být jasné v této souvislosti, je, a myslím si, že všichni se na tom shodneme, já bych v každém případě byl také rád, aby mě podpořili v tomto stínový zpravodajové. To znamená, že tam, kde ještě ten text můžeme vylepšit, tak to musíme udělat při vědomí toho, já teď jednoduše nechci říci, že to, jak jsem to napsal, je v pořádku a že už nemůže dojít k žádným změnám. Chci, aby albánská vláda, stejně jako albánské obyvatelstvo, vědělo, že máme určité zásady a kritéria, která musí být splněna, protože jsou pro nás velmi důležitá. A toto zdůrazňuji, protože si myslím, že je velmi důležité, aby bylo jasné, jakým způsobem bude vykládáno toto posunutí hlasování. A dále, pane předsedo, Albánie je sousední stát Řecka. Je to stát, který já znám už spoustu let a znám ho velmi dobře. Samozřejmě Albánie má jasné politické problémy a důkazem toho je také současná situace, ve které dochází ke konfrontaci mezi těmito dvěma velkými politickými stranami. A my ze naší strany musíme uh, se vyjadřovat jasně tím způsobem, že chceme, aby se vyřešily tyto problémy. Ne pouze proto, aby se dostali z této své stagnace, ale aby opravdu došlo k jasnému politickému pokroku. A musíme také říci, že to hlasování proběhne nejpozději v červenci. Ale o tom samozřejmě budeme hovořit ještě dál. Co se týče volného vízového režimu, abych byl upřímný, tak já sdílím ty obavy, které zde zazněly od určitých kolegů. Já si myslím, že se nemůžeme chovat takovým způsobem, aby někdo pochyboval o našem zásadním důkladném postoji. My chceme pomoci Albánii, aby našla svou správnou demokratickou cestu. A proto musíme také říci, že ano, jsme ochotní vždy za podmínky, že budou splněna určitá kritéria a zásady. V takovémto případě samozřejmě dáme albánským obyvatelům možnost e, pohybovat se svobodně, stejně jako všichni ostatní obyvatelé Evropské unie. Pane předsedo, navrhněte, kdyby tedy mohlo dojít k tomuto hlasování. Eh, mm, také bych eh, rád věděl, zdali budeme mít možnost eh, ještě tady otevřít tuto debatu tak, abychom mohli definitivně upravit tento text. V případě, že bychom na to neměli čas, tak bych přesto rád představil a předložil určité pozměňovací návrhy na základě té debaty, která proběhla dneska dopoledne. A já samozřejmě doufám, že vývoj v Almány bude nadále pozitivní. Děkuji. V pořádku. Dobrá. Takže abychom postupovali koherentně, odložíme hlasování na příští schůzi, to znamená 22. až 23. června. Tím jsme dokončili diskuse k tomuto bodu a nyní proběhne společná rozprava k bodům 6 a 7. Jde nejprve o finanční nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě a dále změny nástroje pro stabilitu. Počítá se tedy s rozpravou o návrhu dohody, která se týká finančního nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě a také se změnou u nástroje stability. Během naší schůze v prosinci jsme požádali paní Gálovou a Lochpilerovou, aby aby předjímali dopady Lisabonské smlouvy. To znamená, tady jde o aktiv přenesené pravomoci. Pokud je o ten finanční nástroj, tak tam jsme se rozhodli počkat na výsledky jednání. Navzdory všem schůzkám a všem pokusům o jednání nebylo možné dobrat se dohody s radou, která je proti postupu, který navrhuje parlament. 28. dubna zpravodajky informovaly kolegy o tom, že jednání nevyústila žádný výsledek a se souhlasem komise zpravodajky navrhly hlasovat o návrhu zprávy, která zatím byla pozastavena. To znamená, jde o zprávu o finančním nástroji na podporu demokracie a lidských práv. Hlasování je plánováno na dnešní odpoledne, což umožní přijmout eh, tuto věc v plénu eh, v červnu. Čtyři texty, čtyři zprávy, které s tím souvisí. Je to také eh, nástroj pro rozvoj spolupráce, nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi, nástroj pro stabilitu, nástroj pro demokracii a lidská práva. Chci vám připomenout, vážené kolegyně, vážení kolegové, že pokud poznací návrhy spolupráce. Eh, by byly přijaty, potom eh, postup v přenesené pravomoci u tohoto nástroje hlasování vlastně by stvrdilo to, že tento postup by se měl vztahovat také na nástroj stability, kde zpráva byla přijata ve výboru ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Vzhledem k těchto inf- eh, k těmto informacím tedy nyní dávám slovo našim spoluspravodajkám Gálové a Lachmillerové, aby nás seznámili se situací u tohoto nástroje. Jak jste vysvětlil, jedná se o věc, která se řeší už velmi dlouho. Původně to o tuto změnu požadovala komise, jedná se o změnu nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv. proběhlo um, mnoho debat eh, ve výboru AFET. Komise předložila původně pouze technický návrh týkající se eh, nástroje pro demokracii a lidská práva. Předložila návrh týkající se DPH. Byl to důležitý nástroj, který by umožnil větší flexibilitu těm povolujícím pracovníkům, schvalujícím pracovníkům a, a který měl zaručit, aby rovněž e, poplatky, daně a cla mohla být financována z rozpočtu nástroje. My s tímto pozměňovacím návrhem naprosto souhlasíme. Kromě toho, ale po první výměně názorů v AFETu v listopadu a poté a co jsme hovořili s právní službou parlamentu a co nám doporučila, a také s ohledem na další tři finanční nástroje, po tomto všem jsme se rozhodli zahrnout pozměňovací návrhy, které dají parlamentu možnost a zavést regulativní postup s kontrolou a také pro tyto otázky týkající se těchto nástrojů. 1. prosince vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, takže už nebyla možnost využívat eh, regulativního postupu s kontrolou a proto jsme museli předložit nové pozměňovací návrhy. 3. prosince jsme měli v AFETu schůzi, měli jsme výměnu názoru a požádali jsme kolegy, aby nám dali mandát vyjednávat s radou a s komisí, a abychom vyjednávali o použití um, aktů v přinesené pravomoci podle článku 290 smlouvy. A pokud jde tedy o e, zmíněné nástroje. Výbor formálně potvrdil tento mandát a my jsme začali vyjednávat o e, těch čtyř vnějších finančních nástrojů. Jich to znamená nástroj pro demokracii a lidská práva, nástroj pro stabilitu a další nástroje. My jsme požádali výbor, aby odložil hlasování. V minulosti hlasovat by se mělo dnes po dvou kolech vyjednávání ve formě trialogu, který vedl pan Mitchell z výboru DB, se ukázalo, že ani rada, ani komise nejsou otevřeni tomu, aby dali možnost demokratického přeskumu pro parlament, a pokud jde o aktiv přenesené pravomo- přenesené pravomoci a tyto finanční nástroje. Nechtějí tak učinit ani pro eh, části strategických dokumentů, které by jasně spadaly pod akty v přenesené pravomoci podle článku 290 smlouvy. Chtěli bychom proto nalézt kompromis a nalézt me mechanismus pro strategické dokumenty a indikativní programy, a které by měly spadat pod aktiv přenesené pravomoci. Je třeba, abychom byli na stejné úrovni, je třeba, abychom měli stejný přístup pro všechny čtyři nástroje a je nutné, aby parlament mohl vyjednávat. Proto potřebujeme hlasování ve výboru AFET protože v současné době nejsou tyto eh, čtyři nástroje na stejné úrovni. Je třeba, abychom měli ve všech textech tedy ty stejné pozměňovací návrhy. A po hlasování ve výboru AFET se bude hlasovat v červnu v plénu, to bude první čtení, a po prvním čtení a eh, bude muset začít nové vyjednávání s radou a s komisí. A jedná se tedy o spor mezi radou, parlamentem a komisí eh, týkající se přeskumu určitých částí strategických dokumentů a víceletých programů. To, o čem budeme dnes hlasovat, jsou původní pozměňovací návrhy eh, komise, ty jsou v pořádku. A dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsme eh, předvedli minulý rok Jedná se o pozměňovací návrhy 4, 5, 6 a dále zde máme 9, 10, 11 nové pozměňovací návrhy týkající se aktů v přenesené pravomoci. Jedná se o stejné pozměňovací návrhy u všech čtyř finančních nástrojů. Takže to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Grazie. L'onorevole Bradner, relatore... Děkuji. Paní Brantner. zpravodajka nástroje stability. Děkuji, pane předsedo. Ano, já tady zastupuji kolegyně Franceskou Brantnerovou a jsem vděčen kolegyně, která zastupuje nástroje EIDHR za to, že nastínila širší kontext celé věci. E, mne, mě tedy zbývá doporučit, abychom skutečně přistoupili na doporučení kolegyně, abychom tedy přijali při hlasování navržené poznací návrhy, které zavádějí v přenesené působnosti pro ty jednotlivé nástroje, včetně nástroje pro stabilitu. Horizontální trialog, jak se již zaznělo, právě před chvílí nevyústil v dohodu. Ehm, i když eh, podle toho, co slyším, eh, jsou určité úvahy o nějakém mechanismu všetém na míru. Ehm, já bych se stále domníval, že dává smysl hlasovat o těch poznacích návrzích nyní a v červnu potom o celé věci hlasovat v plénu. Kromě horizontálního trialogu nebyl veden žádný formální trialog o obsahu návrhu komise eh, k nástroji pro stabilitu jak asi kolegové vědí, hlavní věc, kterou třeba ještě dojednat, je zahrnutí také eh, malých a lehkých zbraní. Stále ještě čekáme na to, až komise a rada vystoupí se společným prohlášením o tom, jak hodlají řešit svůj spor ohledně opatření v oblasti malých a lehkých zbraní ručních palných a lehkých zbraní. A, a jak to bude řešeno eh, v IFS? Děkuji. Pan Gáler ještě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegyním, které předložily obě zprávy. Já bych chtěl hovořit jenom o dvou bodech. A pokud je o jeden bod, eh, žádal bych o vysvětlení ze strany komise. Jedná se o daň z přidané hodnoty. Eh, byl předložen návrh, aby se aby tedy daně, clá a další podpa, eh, poplatky, aby byly z toho dokumentu odstraněny. Jaký to bude mít dopad? Nevládní organizace, stejně tak jako nadace, které pracují v rozvojových zemích, potřebují mít možnost, aby jim byly proplaceny, aby jim byla proplacená DPH. A nemají v současné době možnost dostat toto proplacení DPH ze strany těchto finančních názorů. Já bych se chtěl zeptat, eh, co je eh, tedy lepší, co pomůže těmto organizacím. Je lepší, aby měli tuto možnost eh, dostat financování z tohoto nástroje, anebo je lepší, aby toto financování dostupné nebylo. To si myslím, že bude důležité při hlacování, protože mně jde o to, aby nevládní organizace nakonec nemohly provádět projekty kvůli tomu, že nebudou mít k dispozici prostředky, protože nebudou mít peníze na zaplacení DPH. To byl první bod. A druhý bod. Možná by bylo dobré mít po prvním čtení detailnější diskuzi o všech těch nástrojích. A pokud jde o současný trialog a komitologii, vidíme, že to, co si parlament představuje, jak bude v budoucnosti aplikovat své právo předzkumu, Vidíme v současné době, že skutečně narážíme u rady i u komise v této oblasti. A možná až budeme mít všechny ty nástroje po prvním čtení, tedy na stejné úrovni. Možná bychom se poté měli více bavit o tom, jestli by bylo možné vydat se třeba jiným směrem, abychom zesílili náš vliv. Děkuji. Honorable Lösing ha chiesto di intervenire. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Ve jménu mé frakce GUNGL bych eh, rád v první, ráda v první řadě poděkovala zpravodajce za její snahu dojít k určité dohodě v rámci spolupráce mezi institucemi. Jak víte, tak moje frakce GUE NGL se vždy vyjadřovala proti Lisabonské zprávě a také z důvodu ztráty těchto pravomocí kontroly parlamentu. Samozřejmě parlament získal nějaké nové kompetence, ale podle mého názoru v porovnání s tím, co jsme měli, tak těch pravomocí je velmi málo, také v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci. Například, co se týče přenesení pravomoci týkající se zahraničních záležitostí na, komosi, na komisi. My si myslíme, že z tohoto úhlu pohledu Evropský parlament jako jediný parlament volený opravdu přímo občany ztrácí zásadní pravomoci. Uh, akty přené pravomoci v podstatě oslabují parlament a neposilují ho, co se týče těch finančních instrumentů pro zahraniční pomoc a co se týče nástrojů pro financování podpory demokracie a lidských práv, tak my samozřejmě tyto nástroje podporujeme, také podporujeme zpravodajku, také z toho důvodu, abychom mohli nadále zajišťovat kontrolu ze strany Evropského parlamentu dále. Co se týče co se týče tohoto nástroje, tak se tady nezúčastníme hlasování. hlasování. Co se týče nástroje stability, tak tomu zastáváme stejný postoj jako k nástroji pro financování podpory demokracie a lidských práv. My, to znamená, že my podpoříme pozměňovací návrh, ale v souvislosti s těmi zásadními nedostatky, které vidíme, tak se finálního hlasování nezúčastníme. Děkuji. A teď předáme slovo paní panu kolegovi. Euh, Děkuji, pane předsedo. Pokud jde technických pozměňovacích návrhů týkajících se VAT, tedy DPH. A to, co zde máme, je technická změna. A s ohledem na to, že ostatní nástroje už zahrnují tuto možnost flexibility. Peníze daňových poplatníků využívané a pro eh, zahraniční finanční nástroje by neměly být využívány na eh, daně, cla a další poplatky. My se zde snažíme zaručit ale určitou flexibilitu, aby mohlo případ po případu rozhodnuto o výjimce udělené pro DPH především pokud jde o nevládní organizace, kde není žádná dohoda o daních. V zemích, kde tady neexistují příslušné zákony, je zejména pro nevládní organizace velmi obtížné nechat se proplácet DPH, také u některých regionálních programů je to velice složitá situace, že tady nejde o nějaký biankošek, abychom měli obecnou zásadu, že eh, daně a poplatky mohou být eh, hrazeny z těchto fondů. Děkuji a nyní na závěr ještě pan Botikefer a potom paní Gál. Děkuji, pane předsedo, velmi krátce. Jsem chtěl reagovat na poznámku kolegy Gála. Pan Gáler řekl, že parlament narážel v jednáních s komisí a s radou my si ale v tuto chvíli myslíme nebo zastáváme ten postoj, že chceme dokázat, že se s námi dá vyjednávat a že chceme spolupracovat a v červnu to také odhlasujeme. A po tomto hlasování se samozřejmě budeme chtít účastnit dalšího vyjednávání. kolega Gál. Paní Gálová. Pa, paní Gálová, prosím. Děkuji, kolegové. Děkuji za vaše vystoupení. Já bych jenom zareagovala na pana Galera. Pokud jsem to správně pochopila, ta jeho slova, já s vámi naprosto souhlasím, že nesmí důležité pro činnost nevládních neziskových organizací přímo v terénu, abychom přijali tyto pozměňovací návrhy, aby komise pozměnila původní návrh, tak aby existovala možnost proplácet DPH. A to jasně vyplývá i z naší zprávy. Takže to, o čem chceme dnes hlasovat, o chceme přímo hlasování, má určitě podpořit tuto iniciativu komise. Jsme určitě proto. Ale k čemu tady došlo, co vás možná trošku zmátlo, je, že zde byly dva nástroje. Eh, jednak EIDH, EIDHR a jednak DCI. Evropský parlament to má nastaveno tak, že pro každý nástroj je příslušný jiný výbor. A proto jsme se my ujali pouze toho, co se týká EIDHR, to spadá pod ASFED, a e DC DCI přísluší výboru pro rozvoj. Takže tam, kde vidíte, že se návrh vypouští, nebo text vypouští, tak to je proto, že se týká nástroje DCI a spadá to pod výbor DV. Ale tady v AFETu naprosto stoprocentně podporujeme návrh komise změnit tento nástroj. Stačí vám to, bylo to jasné, ono je to trošku složité. Mám to zopakovat? Nemluvila jsem přímo na mikrofon. Dobrá, takže navrhujeme výboru, aby odhlasoval to, že se bude proplácet DPH, že to je uplatnitelný výdaj. V tom naprosto podporujeme komisi a e, pozměňovací návrh hovoří jasně v této věci. Dobrá, děkuji vám za vaše spolupráce a nyní bod 8, návrh usnesení ohledně žádosti Islandu o vstup do Evropské unie. Víme, že tato země je ve velmi obtížné situaci kvůli hospodářské a finanční krizi, která způsobila selhání bankovního systému a demisi vlády a předčasné volby. Na základě politiky, kterou bychom mohli definovat jako proevropskou, se islandská vláda rozhodla podat přihlášku o členství v Evropské unii, s tím, že doufala, že to posilí stabilitu v zemi. Evropská komise eh, dala pozitivní stanovisko ke kandidatuře Islandu, ale rada ještě se nezabývala eh, tímto stanoviskem komise. Je možné, že to bude projednáno na summitu v tomto měsíci. Náš zpravodaj, pan Reda, minulý týden navštívil zemi a sešel se s celou řadou představitelů vlády a občanské společnosti, kteří se vyjadřovali jak pro, tak proti vstupu. Existují tady odlišné názory. Pan Preda s těmito představiteli jednal tedy o problematice vstupu země do EU. Spravodaj do své zprávy zapracoval dojmy eh, z cesty a nyní i požádám, aby se o své dojmy podělil s námi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste správně uvedl, minulý týden jsem měl možnost sejít se v Reykjavíku eh, s našimi partnery v islandském parlamentu. Sešel jsem se také s ministrem zahraničí, s ministrem zemědělství a rybolovu, což jsou dvě oblasti, které jsou pro Island velice důležité, jsou velice důležité pro spolupráci mezi EU a Islandem. Rovněž jsem měl možnost sejít se se zástupci občanských hnutí, eh, která jsou ať pro, či proti vstupu země do Evropské unie. Rovněž jsem jednal s lídry, eh, s odborovými předáky, s akademiky, se žurnalisty, se zástupci občanské společnosti, tak abych se lépe zorientoval v tom, do jaké míry tato přihláška, kterou Island podal v červenci loňského roku, jak vlastně vznikla. Jak víte, komise dala pozitivní stanovisko a nyní čekáme, že se brzy vysloví rada ohledně případné kandidatury této země na členství v EU. Pokud je o tuto zprávu, rád bych uvedl, že je zde několik důležitých věcí. Jednak politická kritéria, jak všichni víme, Island je země s demokratickou tradicí, s parlamentem, eh, s opravdovou politickou kulturou, která, je, eh, která může sloužit jako příklad, pokud je o demokratičnost. Takže většina politických kritérií je splněna. Samozřejmě, jak o tom také hovoří komise, zbývá ještě vyřešit některé problémy. Komise se zmiňovala především o nezávislosti soudnictví. Já to zopakuji. Pokud je hospodářská kritéria, na jedné straně Tady Island patří do evropského hospodářského prostoru, což již prokázalo schopnost této země čelit hospodářské soutěži a účastnit se fungování jednotného vnitřního trhu. Na druhé straně, jak víme, tato země byla tvrdě zasažena krizí. V posledních měsících konstatujeme pozitivní signály, které svědčí o určité hospodářské stabilitě. Ti, se kterými jsme jednali, hovořili o tom, že situace by se měla do budoucna zlepšovat. Na Islandu se ovšem vede bouřlivá diskuse ohledně vyšetřovací komise, která má prošetřit finanční krizi a selhání bankovního systému v zemi a dopady těchto jevů na hospodářské prostředí. Výstupy z této vyšetřovací komise jsou na Islandu vnímány jakožto základ pro obnovení důvěry. Z naší strany eh, sice konstatujeme, konstatujeme obecně nedůvěru v politické strany, a jak víte, ve volbách také eh, byla jedna strana, která eh, byla jaksi proti, vystupila proti systému a dostala překvapivou výsledku. Eh, pokud o hospodářskou oblast, rád bych ještě poukázal na jeden citlivý problém, a totiž bilaterální vztahy mezi Islandem a Velkou Británií a Nizozemskem. Pěší není určitý postup, zejména po tom eh, dopise, který zaslala který byl zaslán minulý týden islandské vládě. Vláda potvrdila, že jejím záměrem bylo dokončit jednání s Velkou Británií a Nizozemskem. Jsem si jist, že se podaří brzy dosáhnout dohody. Pokud je o schopnost Islandu splnit povinnosti členské země EU, většina eh, těchto povinností je již plněna, protože, jak jsem uváděl, Island je členem Evropského hospodářského prostoru. Eh, nejdůležitější aspekty jednání by se samozřejmě týkaly zemědělství a rybolovu. To bylo téma, které se neustále objevovalo eh, v rozhovorech, které jsem vedla na Islandu. Vzhledem k tomu, že eh, pro oblast zemědělství a rybolovu se brzy bude provádět reforma v EU, tak eh, jak říkám ve zprávě, domnívám se, že Komise, Island a členské země by mohly v rámci konstruktivního dialogu nalézt uspokojivé řešení pro všechny strany. Pokud je o regionální spolupráci, ve své zprávě eh, potrhávám strategickou roli Islandu v případě, že by se stal členskou zemí, protože by to byla jediná členská země, eh, která celým svým územím leží v arktické zóně. Měl bych se také zmínit o veřejné eh, debatě, o veřejné mínění. Eh, podpora vstupu země do EU je velice slabá, jenom 33% lidí eh, v průzkumech říká, že je pro vstup země do EU, ale situace není stabilní. Vzhledem k tomu, že všechny politické strany, kromě sociálních demokratů, demokratů nemají jasný názor, jednotný názor na vstup, a ještě jednou je to země, která má velice pevnou demokratickou eh, tradici, velmi otevřená dialogu a diskusi, eh, Tak eh, vzhledem k tomu tedy apeluji na komisi, aby podpořila rozšířený dialog, aby poskytovala co možná nejpřesnější informace, tak, aby tak abychom mohli naslouchat všem hlasům vycházejícím z islandské společnosti. Děkuji za pozornost. Děkujeme panu Predovi. Mám tady čtyři řečníky na seznamu. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je čtvrtek 3. června. Máme skutečně velice eh, napjatý harmonogram pro návrh usnesení. Musí být připraven do summitu v červnu, aby mohlo být dát, aby mohla být dát zelená pro vyjednávání s Islandem. Takže 18 hodin 3. června lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Kristian Dan Preda a já v podstatě sdílíme většinu názorů, ale e, tuto jeho zprávu já považuji možná za až příliš pozitivní a on to sám říká také ve své zprávě. Uh, co se týče tedy přistoupení Islandu, tak eh, sám zmiňuje ten problém nedostatku politického koncenzu. Vždy jsme nad tím trošičku tak eh, přivírali oči, ale teď v souvislosti s krizí existují politické síly, které by chtěly přistoupení Islandu, ale obyvatelstvo není si stoprocentně jisté. A já se ptám, zdali je tedy ta správná chvíle pro takové přistoupení. A já jsem se nad tím samozřejmě dlouho zamýšlela. Pane předsedo, pokud bychom tedy měli dále pokračovat, tak já bych měla pár poznámek, například k osmičce. Island má určité povinnosti v souvislosti s evropským hospodářským prostorem. A já se ptám, proč to Kristián formuluje tak neuvěřitelně pozitivně, protože já to vnímám jinak. Minulý týden jsme hovořili o té Surveillance Authority, o tom kontrolním úřadu, který poslal dopis, ve kterém sděloval, že se bude hodnotit porušování určitých pravidel ze strany Islandu. Například co se týče toho systému záruk. Co se týče poté EFTY. Podle mého názoru EFTA nechtěla říci, že Island je již zcela připraven na přistoupení. A dále, co se týče stanoviska komise, komise je trošičku méně pozitivní než náš zpravodaj, protože ve stanovisku komise si můžeme přečíst, že co se týče rybolovu a zemědělství a co se týče ještě životního prostředí a rozvoje venkova, co se týče finančního sektoru, tak to jsou jsou všechno oblasti, u kterých je ještě spousta otevřených otázek, které ještě nejsou e, vyřízeny. Nebyla splněna ještě všechna kritéria pro, začlení, pro absolutní začlenění do evropského hospodářského prostoru. Já si myslím, že zpráva je až příliš pozitivní. Já bych se rád přidala k těm kritickým poznámkám komise. Pane předsedo, já nemám ten pocit, že bychom na dalším summitu měli hlasovat o Islandu, protože si myslím, že spousta států ještě nebude připravená o tomto tématu rozhodovat. To je to, co jsem chtěla říci. Děkuji. Pan Tanok. Děkuji, pane předsedu. Klub ECR silně podporuje členství Islandu v EU, což podle mne osobně už dávno mělo nastat. A samozřejmě, pokud tato přihláška, tato žádost o členství bude úspěšná, tak to bude um, úžasný jaksi, cukřík a pozbuzení i pro uh, mnohem větší severskou zemi Norsko v tom, aby případně také vstoupilo. Island je malá stabilní země, bohužel není prochází velmi obtížným hospodářským um, obdobím po té, co selhali, stroskotali jejich poněkud uh, lehkovážné Eh, finanční instituce, které prakticky přivedly zemi na pokraj bankrotu. Eh, nyní tedy usilujeme o to eh, jako odděleně od jednání o členství, aby se vyjednala multilaterální restrukturalizace dluhu země. A samozřejmě Velká Británie určitě je stranou v tomto procesu, protože celá řada Britů byla vkladateli v bance iSafe, to platí i pro mnoho Holandianů, ale myslím, že v holandských parlamentních volbách eh, bude otázka eh, členství Islandu v EU velmi diskutováno, velmi kontroverzní. Eh, Určitě u nás to také objevilo před volbami ve veřejné diskusi. Ale britská vláda rozhodně podporuje členství země v EU a vnímá jako samostatné, oddělené téma vyrovnání pro vkladatele v islánských bankách. Tím tedy nepodmiňujeme členství země v EU. Ovšem samozřejmě velkou výzvou bude pohled samotných islánských občanů na relativní výhody a nevýhody členství země v EU. Komise bude muset e, přesvědčit obyvatelstvo země, že EU e bude respektovat tradiční rybářství, tradiční rybolov, e, rybolovná práva. Myslím si, že bude mít poskytnutá určitá výjimka a ze společné politiky rybolovu, což je stejně eh, což je stejně politika, která se nevede dobře. Takže já si myslím, že bude třeba nějak nově pojednat eh, nebo učinit výjimky ze společné politiky rybolovu, tak aby Island a Norsko mohly vstoupit, aniž by tím byl ohrožen sektor rybolovu. Eh, já se domnívám, že EU sama prochází obrovým únavy z rozšiřování, ale myslím si, že občané nemají nemají na mysli. Island, když si myslí, že další rozšiřování je problém, určitě Island by nebyl ani hospodářskou zátěží pro Unii, ani by nepředstavoval hrozbou nějakých velkých migračních toků poté, co by země vstoupila do EU. Děkuji. Děkuji. Nyní pan kolega z Argentíny, kolegyně z Argentíny. Děkuji, pane předsedo. Jako poslankyně z Nizozemí souhlasím s tím, co říká zpravodaj, že bilaterální vyjednávání by neměly být žádnou překážkou pro zahájení vyjednávání s Islandem o přístupu. Pokud je o to, co řekl náš britský kolega, pokud jde o holandské volby, já si myslím, že holandské volby se soustředí čistě na vnitřní záležitosti. Co je ale zásadní, pokud jde o vstup Islandu do Evropské unie, to je něco trochu jiného než to, co je zásadní na Balkáně, kde se rozvíjí demokracie. Island na druhé straně je jednou z nejstarších demokracií na světě a je na to pišný. Občané na Islandu si jsou vědomi svých práv. Nedávno proběhlo referendum týkající se zaplacení pohledávek Velké Británie a Dánska. Zdá se, že podpora pro přístup do Evropské unie klesá. To není samozřejmě za stolik naše věc. Je ale na islandských úřadech, aby zvolali referendum týkající se potenciálního vstupu Islandu do EU. My bychom Island přivítali. Ale otázka je, jestli Islandiané chtějí vstoupit do Evropské unie. Pokud Island vstoupí do EU, a poté si musíme uvědomit, že od Islandu se můžeme mnohé naučit, především pokud jde o společnou rybářskou politiku. My máme obrovské vlečné lodě, které by tak mohly lovit také v islandských vodách. Island má obrovskou oblast pro eh, rybolov a já se domnívám, že rybářská politika Islandu je udržitelná a my se z ní můžeme v mnohem poučit. Je důležité, aby ale Island zavedl odpovídající dohled pro svůj finanční sektor To je zcela zásadní záležitost. Já se domnívám, že to je věc, kterou Island musí vyřešit. A Island přivítáme v Evropské unii a můžeme se od Islandu také mnohé naučit. Honorable Madlener, prego. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het heel kort houden. Ik uh, wil me aansluiten bij de woorden van Ria Omer Ruiten. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velmi stručně, chci se připojit ke slovům paní Eri -Reuten. Já tentokrát s ní souhlasím, domnívám se, že její přístup eh, je pozitivní. Je třeba se zamýšlet nad dopady finanční dohody. Posledně referendum dopadlo negativně. Myslím si, že tady by také bylo vhodné uspořádat referendum eh, Eh, není přece možné, aby přestupovala země, již obyvatele si to nepřejí. To prostě v demokratické Evropě je nepředstavitelné. Proto si myslím, že Island by měl uspořádat této věci referendum. Pan Taler. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zdůraznil, že podporuji vyjednávání s Islandem. Také bych podpořila, podpořím vstup Islandu do Evropské unie. Rád bych poděkoval panu zpravodajovi Danovi Predovi za tuto dobrou zprávu. Samozřejmě, že je třeba ještě eh, upřesnit určité legální otázky v souvislosti s touto zprávou, ale chci ještě zmínit určité obavy v souvislosti s poznámkami mých kolegů z Nizozemska, které mají co dočení také s nadcházejícími nizozemskými volbami, ale možná, že jdou dokonce i dál víc nad rámec. bilaterální otázky by stále ještě mohly hrát velkou roli v rámci těchto vyjednávání. A já bych navrhoval, aby v následujících fázích a navrhoval bych to teď tedy přímo zpravodaji, abychom v takovýchto případech stanovali, stanovili jasnou lhůtu pro státy, které mají nějakou, nějaký bilaterální problém. To znamená, že pokud ta lhuta by mohla být například 12 měsíců a pokud by do 12 měsíců ten problém nebyl vyřešen, tak by to řešili mezinárodní soudy. A co se týče těch menších problémů, tak chci říci, že tady by některé státy mohly zásadně prodloužit a zpomalit tento postup přidružení nebo v podstatě vstoupení Islandu do Evropské unie. Já bych rád ještě vyjádřil jednu naději. Já doufám, že Evropská rada změní svůj e, názor, že se vrátí k vyjednávání s Islandem a že ještě jednou poukáže na to, že my jsme připraveni převzít zodpovědnost za tato vyjednávání a chci pouze připomenout, že Island o své členství požádal už před e, notně dlouhou dobou. Je také velmi důležité, abychom zase trošičku oživili tento zpomalený proces přístupu. Kromě toho samozřejmě musíme hovořit ještě o Makedonii a ta vyjednávání o přístupu tady budou pro, chá, budou probíhat s dvěma státy zároveň. Pan Preda, máte slovo. Ano, velmi stručně děkuji, pane předsedo. Chci nejprve poděkovat všem kolegům za jejich vystoupení. Pokud jde o otázky kolegu, Jsou to důležité otázky. Je Island připraven vstoupit? Bylo by přistoupení této země vhodné? To jsou otázky důležité, seriózní, vážné. Island má, pravdo, eh, má právo na ně dávat odpověď. To je vše, co mohu říci. Není na nás, abychom rozhodovali za Islandiany nebo za islandskou vládu, která vyjádřila takové přání. V souhlase s článkem 49 smlouvy každá evropská země má možnost podat žádost o vstup. Pokud je o slova o příliš pozitivním zaměření mé zprávy, já si myslím, že E, někdo musí se k tomu přistoupení stavět pozitivně. To je asi jediné, co mohu nyní říci prozatím. A za sebe doufám, že Červnová rada na svém zasedání přijme rozhodnutí. Domnívám se, že neexistují důvody, proč to odkládat. Děkuji panu Tanokovi za jeho slova a také e, za to, že zde dává do souvislosti Island a Norsko. Island také vnímá tuto souvislost, tento vztah a to musí zohlednit všichni. Chci také poděkovat za slova o rybolovu, o islandských rybářích. Řada kolegů zmiňovala tuto problematiku. Musíme vést jednání s cílem nalézt dlouhodobé řešení v souhlase s islandskou tradicí. To je důležité. Chci poděkovat paní Sargentini za její připomínky. Hovořila o referendu. Refer, s referendem se na Islandu počítá na závěr jednání. Pokud by vyjednávání byla úspěšně dokončena, tak poté by se Islandiané vyslovili v referendu. To je věc, která již byla rozhodnuta. Islandané počítají s tímto řešením. Pokud je o řešení finanční krize, to musí být eh, prioritou Islandu, s tím souhlasím. A pokud je o EFTA, tak eh, zpráva již byla vypracována v době, kdy byl zaslán ten dopis minulý týden, ale já předložím pozměňovací návrh, který by ošetřil tuto otázku. Já to nechci nějak opomíjet ale zpráva tedy již byla sepsána v době, kdy byl zveřejněn ten dopis. Také souhlasím s tím, co řekla paní z ohledně toho, že od Islandu se můžeme lecos učit. A když jsem zareagoval eh, na slova referendu, ještě chci poděkovat panu Tanokovi a pokud je o lhutu pro vyřešení bilaterálních záležitostí, nevím, zda potřebujeme nějakou takovou lhutu, nějaký termín. Spor mezi Islandem a Spojeným královstvím a Nizozemskem bude vyřešen do roka. Jsem přesvědčen o tom, že bude nalezeno řešení mnohem rychleji, než bychom možná čekali. Jsem rovněž přesvědčen o tom, že tato otázka nějak neovlivní vyjednávání Islandu s EU. Děkuji, tím jsme tady ukončili tento bod. A nyní Přistoupíme k bodu 5. Readmisní dohoda mezi EU a Pakistánem. Naší navrhovatelkou stanoviska je paní Nicole Kiel Nielsen, které tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Čeká nás třetí rozprava v této věci. Je to téma velmi aktuální, protože summit EU-Pakistan eh, probíhá v tomto období Chci říct, že jediný poznací návrh, který vypracoval pan Preda, je tedy jediným návrhem, já na něj stručně zareaguji, s tím, že předložené argumenty mě nepřesvědčily. V tomto poznacím návrhu se hovoří o tom, že dohoda nezaručí právo přeskumu ze strany Evropské unie. Já se domnívám, že tady Eh, máme důvod nenechat se přesvědčit, protože během expertní schůzky s Evropskou komisí jsem jasně slyšela, že parlament eh, nemá právo účastnit se smíšeného kontrolního výboru a veškeré dysfunkce a porušování lidských práv, které můžeme konstatovat, tak eh, o těchto věcech také nebudeme mít informace. Takže mě argumenty, které předkládáte ve svém poznacím návrhu, pane Predo, vůbec nepřesvědčily. Já si myslím, že musíme postupovat koherentně, pokud je o obhábu lidských práv. Během minulého plenárního zasedání ve Štrasburku jsem slyšela ze všech stran našeho sněmu slova o tom, slova, která tedy vyjadřovala nespokojenost kolegů s nedodržováním práv v Pakistánu, ať jde o práva žen, práva náboženských menšin. To bylo obzvlášť aktuální během toho minulého plenárního zasedání. A já sdílím znepokojení a slova nesouhlasu, která vyslovali eh, všichni poslanci, ať jde o eh, nucená eh, zmizení osob, trest smrti a tak dále. To, že nebyla přijata Ženevská umluva o statutu uprchlíků, to je také něco, co je velmi relevantní v aktuálním kontextu. Domnívám se, že jsme tady v situaci, kdy máme dohodu, která vůbec není uspokojivá, eh, která možná bude moci být vylepšena, určitě by měla být vylepšena. Využít této příležitosti, abych řekla, že předchozích 11 dohod eh, readmisních nebylo vyhodnoceno. Já se domnívám, že je nutné provést těch vyhodnocení a že výsledek hodnocení nám musí být sdělen předtím, než bude přijímána další podobná dohoda. Domnívám se, že tato dohoda může být zlepšena, eh, protože máme celou řadu otázek, je tam celá řada nejasných věcí. Naše otázky se týkají ustanovení o lhutě mm, platnosti této smlouvy, vstupu v platnost, o roli, roli smíšeného a kontrolního výboru. Eh, nejsou definovány kompetence nových eh, jednotlivých stran, pokud o řešení osudu afgánských uprchlíků. To jsou všechno otázky, na které zatím nemáme odpověď. Já jsem přesvědčena o tom, že komise a konkrétně paní komisařka Malstremova mohou tuto dohodu dále doladit, zdokonalit. Myslím si, že to je velmi dobře možné a myslím si, že náš parlament, který Eh, úspěšně zamítl dohodu o SWIFTu, tedy o, šlo o záruky, pokud je o osobní údaje. Já si myslím, že to je důležité. Musíme eh, požadovat stejné záruky, pokud je o Pakistánce či Afgánce. Domnívám se tedy, že náš parlament zde má historickou příležitost, protože je to poprvé, kdy se budeme mít možnost vyjádřit k readmisní dohodě a Nesmíme tuto příležitost propást. Je třeba, abychom znovu stvrdili to, jaký důraz sklademe na dodržování lidských práv a potřebujeme dosáhnout toho, aby ta dohoda byla vylepšena. Tady jde skutečně také o důstojnost a koherentnost postupu našeho parlamentu. Někdy mi lidé říkají, no, Pakistán, tam to ještě není tak nejhorší. Já se tady nezaměřuji tak na Pakistan. Náhodou zrovna ta dohoda, která nám je předkládána, poprvé od Lisabonské smlouvy se týká Pakistánu. Je pravda, že to mohla být jiná země a i v takovém případě bychom měli podobnou možnost usilovat o zdokonalení dohody. Takže v tomto duchu tedy hájím své argumenty, svoji představu a říkám, že bychom měli odmítnout tuto dohodu, která je neuspokojivá a nyní se ráda vyslechnu vaše připomínky. Allora, prima il collega Preda e poi... Nejdříve kolega Preda. Děkuji, pane předsedo. Během předchozí schůze našeho výboru jsem již hovořil o důvodech, proč se domnívám, že parlament musí schválit navrhovaný text. Předložil jsem pozměňovací návrh společně s panem Štraserem. Naše odůvodnění odráží pozici poslaneckého klubu EPP. Domníváme se, že je velmi důležité mít k dispozici i jasný právní rámec pro spolupráci v oblasti readmise s Pakistánem. Je třeba mít k dispozici jasně definovaný rámec. Na druhé straně se domnívám, že pokud budeme podmiňovat tuto dohodu provedením studie No a vyhodnocením fungování dosavadních dohod, tak já si myslím, že to není odůvodněné. Komise již slíbila, že takovou studii, jako je vyhodnocení, provede. Nemůžeme nyní nově do toho zavádět takovouto podmínku. Pokud je o samotnou dohodu, tato dohoda umožní ošetřit znepokojení ohledně situace v oblasti lidských práv, to se týká článku 15. I když Pakistan neratifikoval ženevskou umluvu, členské země Unie musí respektovat mezinárodní normy v oblasti lidských práv a princip non-refoulement, nevracení do nebezpečné země. Členské země nesou odpovědnost za provádění této dohody a za dodržení povinností v oblasti lidských práv. To, že se Pakistán neúčastní činnosti smíšeného výboru pro readmisi, tak toto znění bylo vypracováno ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva zapojení parlamentu je žádoucí do budoucna podle nové smlouvy, ale to neznamená, že bychom měli odmítnout toho dohodu, která byla vyjednána předtím, než byla v platnost Lisabonská smlouva. Já bych tedy apeloval na kolegy, aby hlasovali pro můj pozměňovací návrh, tak abychom Evropskou unii a Pakistán nepřipravili o rámec pro spolupráci. To je cíl, který je nutný a cíl, o kterém se dlouho vyjednávalo. Určitě bychom mohli dosáhnout ještě lepšího výsledku, pokud je o oblast lidských práv, ale určitě ničeho nedosáhneme, pokud budeme odmítat spolupráci s touto zemí. To je tedy můj hlavní argument. Děkuji. Kolega, kolegyně Lezingová. Děkuji, pane předsedo. Jménem GU eh, NGL jsem již velmi jasně vyjádřila svůj názor v souvislosti s různými body tohoto textu. Já mohu podpořit paní Kill Nielsen ve všem, co řekla. I já chci říci, že si myslím, že bychom měli využít tu možnost, kterou máme, abychom mohli podpořit lidská práva a ráda bych ještě upozornila na to, že především Amnesty International a další organizace tuto dohodu velmi kritizují a také varují před přijetím této dohody. V tomto smyslu je pro nás jasné, že budeme muset pozměňovací návrhy pana Prady zamítnout a stejně tak budeme hlasovat proti celé této zprávě, proti, proti celému tomuto stanovisku. Nyní zpravodajka na závěr. Já se domnívám, že dohoda o partnerství a spolupráci s Pakistánem, která je v platnosti od roku 2004, platí, není nějak spochybňována a vlastně se jí vůbec netýká ta otázka, kterou dnes řešíme. Tím spíše, že spolupráce s mezinárodním společenstvím v oblasti boje proti terorismu je velice dobře známa, je dobře zavedena, funguje. Neměl bychom se něco nalhávat. Tady toto vůbec nespochybňujeme. Jsou dohody, které dobře fungují, to není dnešním tématem. Já jsem přesvědčena o tom, že tuto dohodu musíme dále zdokonalit. Eh, důvěřuji paní komisařce a myslím si, že je nutné dát tuto příležitost eh, vzniknout eh, nové dohodě, lepšímu textu, která lépe ošetří oblast lidských práv. Říkáte, že lidská práva jsou dostatečně chráněna touto dohodou. Myslím, že neziskové organizace, právě to zaznělo, nám jasně řekli, že do toho vůbec nemohou hovořit, vůbec nejsou obeznamenovány. Je zde nová zpráva ze 7. května 2010 Evropské agentury pro základní práva, která uzavírá, že Mezinárodní agentura pro eh, lidská práva, tedy agentura pro lidská práva v rámci EU není dostatečně eh, podporována, dostatečně nezávislá a nemá právo projednávat individuální stížnosti. Tato zpráva, která se týká deseti eh, vnitrostátních agentur, by mohla být tedy považována jako přijatelná. Tyto agentury vnitrostátní nemají žádnou pravomoc vyšetřování a nejsou dostatečně nezávislé. V 11 zemích EU nejsou schopny provádět většinu úkolů, které jim přísluší. Takže evropští občané určitě mohou být znepokojeni možností případné kontroly nad uplatňováním práv migrantů. Z toho tedy vyplývá nutnost toho, aby tato readmisní dohoda, stejně jako další dohody, které se vyjednávají, jasně pokaždé eh, uváděly, která z obou stran EU Pakistan nese odpovědnost za zaručení základních práv eh, vracených osob, zpětně přímých osob. Takže tolik ještě na vysvětlenou pro pana Predu. Dobrá, takže eh, hlasování proběhne dnes odpoledne v 16.30. Rád bych požádal komisi o stručnou reakci. Bene, mi sembra che tutto sia chiaro, vi ringrazio allora. Ne, ptá se, že zde nikdo z komise není, všechno je jasné, takže mnohokrát děkuji. Takže pauza do 11.30. A ne, ještě se hlásí komise o slovo. Promiňte. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych využít tuto příležitost k tomu, abych zdůraznil, jak důležitá je tato dohoda v boji proti nelegální imigraci do EU je zde hodně nelegálních imigrantů, kteří pocházejí z Pákistánu. Po dlouhém vyjednávání jsme dostali v roce 2000 mandát, nebo v roce 2000 jsme dostali mandát, pak probíhala dlouhá vyjednávání a myslím si, že se nám podařilo dosáhnout vyrovnaného výsledku. Chtěli bychom poukázat na to, jak důležitá je tato dohoda pro region a jak důležitá je také pro EU v boji proti nelegální imigraci. Cílem této dohody je posílit spolupráci mezi administrativymi a zemí, které odkud lidé pocházejí a které přijímají uprchlíky. Jedná se eh, zde o čistě administrativní nástroj, který eh, nijak neohrožuje práva jednotlivce těchto osob. Tato práva jsou upravena jinou legislativou. Zcela uznáváme, že se jedná o citlivý dokument a věříme, a chápeme to, že chcete, aby se zohledňovala lidská práva. Chtěli bychom ale poukázat na to, že eh, řada zemí už je vystavena a přílevu lidí z Pákistánu, kteří se sem dostávají nelegálně a pomocí převaděčů. Já se domnívám, že Evropský parlament takto vysílá převaděčům určitý signál tím, že dohodu blokuje. My souhlasíme s tím, že budeme plně informovat Evropský parlament podle smluv o této readmisní dohodě, stejně tak jako o ostatních readmisních dohodách. A doufám, že budete souhlasit s touto dohodou, kterou jsme vyjednávali velice dlouho a kterou je třeba implementovat. Děkuji. Děkuji.